V každém případě všechny subjekty se budou účastnit eh, této eh, diskuze a budeme se snažit tedy eh, vyvodit z toho nezbytné důsledky na úrovni komisy. Děkuji, pane komisaři. Končím rozprávu, milí kolegové. A nyní budeme projednávat další bod pořadu jednání. Týká se ústní otázky na komisi a souvisí to s krizi vyvolanou sopečným mrakem. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος, να μπορέσει να παρακολουθήσει συζήτηση. Čekám na to, až se usadí pan komisář, aby mohl sledovat naši rozpravu. Nejdříve dám slovo zpravodajce paní Tykau. Děkuji. Pane komisaři, paní předsedající, pan Simpson se omlouvá, že nemůže být přítomen rozpravě o krizi sopečného mraku. Stal se obětí omezení letu ve Spojeném království souvisejícím se sopačným oblakem a proto nemohl letět do Štrasburku na tuto rozpravu. A tudíž budu hovořit jeho jménem dnes večer. Ústní otázka o krizi sopečného oblaku je dnes stejně relevantní v kontextu probíhajících narušení leteckého prostoru jako u původního sopečného mraku když jsme viděli uzavření leteckého prostoru na 6 dní v Evropě. A dnes řešíme ne následky tohoto narušení leteckého provozu ale, a finanční dopady, ale také současnou budoucí nejistotu déle trvajícího narušení leteckého prostoru. Nicméně některá významná ponaučení vyplývají z bezprecedentního rozsahu uzavření leteckého prostoru. Je jasné, že reakce na evropské úrovni musí být umocněna a orientována na budoucí možná narušení. Vzhledem k výzvám bezprecedentního charakteru a nespeci- nespecifikované délky narušení letecké přepravy, chci získat ujištění, že mechanismus, který funguje pro řešení narušení provozu, jsou efektivní a že tam, kde byly zjištěny mezery v uplynulých týdnech, tak tyto mezery jsou řádně řešeny. Chci říci, že nařízení o právech cestujících v letecké dopravě jsou klíčová, protože cestující nesmí nést finanční dopady narušení leteckého provozu a nesmí být ponecháni vlastnímu osudu. Avšak také zde vzniká významná otázka plnění povinností z hlediska leteckých společností, pokud je o práva cestujících ve smyslu kompenzace pro letecký sektor. Jaké ohlasy má komise, pokud je o zacházení s cestujícími a jaké ujištění může poskytnout, že letecké společnosti splňují své povinnosti v souladu s příslušnou legislativou? Kromě toho, současná situace ukázala na zranitelnost těch cestujících, kteří jsou cestujícími společností třetích zemí, kde legislativa EU neplatí. Co komise navrhuje pro řešení těchto mezer legislativě? Rovněž velmi záhy v krizi jsme zjistili významné finanční ztráty leteckého sektoru při uzavření leteckého prostoru. Moje obava je, že finanční balíček kompenzací by měl zajistit, že tyto kompenzace jsou směrovány do těch částí leteckého sektoru a ne pouze pro letecké společnosti, kde by tato opatření byla celoevropská. A vím, že některé členské státy budou mít příznivější postoj, pokud jde o pomoc vlastně leteckým společnostem. Jaké ujištění nám může poskytnout komise, že podmínky budou rovné, abychom zamezili narušení při kompenzacích, které budou poskytovány na úrovni členských států, abychom zajistili rovné podmínky pro letecké společnosti. A dnes hovořím o nejpalčivější otázku definování bezletových pásem v Evropě. Vzhledem k narušení leteckého prostoru jsme viděli, že postup pro definování bezletových pásem existuje. A některé členské státy jsou příliš opatrné při definování těchto bezletových pásem a letadla mohou přelétat ve vyšších výškách než podle pravidel podle eh, Evropské unie v současnosti. A je třeba společného postupu, jak se ukázalo v plných týdnech. A také je třeba uplatnit jiný přístup než ten diferencovaný, který nyní vidíme. Komise zdůraznila sběr dat a moderní metodiku proto, abychom získali podrobnější představu o rizicích pro eh, letadla, která proletají oblakem sopečného prachu. Avšak jaký bude dopad na současné restrikce a na definování bezletových pásem. Konečně jsme zaznamenali význam evropské koordinace, co se týče reakcí na krizi. A kromě toho jsme zjistili oblasti, kde je potřeba větší spolupráce a urychlení programu Jednotné evropské nebe, vytvoření mobility, která by umožnila řešit takovou, takovouto krizi. Děkuji paní Tykau, pan Kalas za Evropskou komisi. Madam prezident. Paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, rád bych vám poskytl aktualizované informace o situaci eh, s tím způsobené sopečným popelem. Evropská unie byla hluboce postižena eh, tímto výbuchem eh, vulkanu na Islandu, který eh, vymrštil obrovské množství sopečného popela nad naše území. A tento oblak obsahoval řadu částic, které jsou nebezpečné pro letecké motory a pro leteckou přepravu jako takovou, proto členské státy na základě patřičných postupů přijaly opatření a na eh, úrovni eh, členských států a mezinárodní bylo uzavřen letový prostor. Evropská unie mm, se zabývala těmi nejpalčivějšími problémy, zabývala se vývojem situace, potřebou pro diferencovaný postoj, eh, postup mm, vytvoření nového modelu Evropská komise jednala, eh, španělské předsednictví a Eurokontrol navrhují nový koordinovaný evropský postup v důsledku toho eh, ve spolupráci s členskými státy a leteckým odvětvím eh, došlo ke schůzce 19. dubna 2010. Byla to schůzka ministru dopravy a Eh, následně došlo k postupnému otevírání letového, leteckého prostoru po 20. dubnu 2010. Vidíte tedy, že eh, po eh, to, tomto ok, okamžitém činu Evropská komise předložila dokument, který byl přivítán ehm, v květnu tohoto roku schůzí Eh, ministrů dopravy Evropské unie a snažili jsme se takto řešit, jak potřeby Evropské unie být eh, schopni efektivně čelit podobným situacím v budoucnosti. Za posledních deset dní jsme viděli, že situace se zdaleka ještě nevyřešila. Sopka nadále chrlí eh, popel a dochází k nadále k uzavírání určitých pásem eh, letového eh, leteckého prostoru. Komise proto usiluje o to, abychom dosáhli eh, dalšího, dalších závěrů ministrů dopravy a já mohu říci, že poslední sůzka ministrů dopravy přináší své výsledky z 11. května roku 2010. Máme tedy další eh, opatření pro tento eh, týden. Eh, chceme jmenovat koordinátora pro případné uzavření letového prostoru ve spolupráci s iniciativou Jednotné evropské nebe. <clears throat> To to rozhodnutí bylo přivítáno 7. května tohoto eh, roku. Chceme především definovat závazné eh, meze pro eh, toleranci sopečného prachu v ovzduší pro možný provoz letadel. Chceme vytvořit tedy vylepšené metody, metody tak, abychom mohli lépe zvládat a řídit riziko za takovýchto situací. A to ještě není všechno, protože komise pracuje nadále, spolupracuje také eh, s radou ministrů dopravy na základě těch závěrů eh, z 4. května 2010. Děkuji vám, pane komisaři. No. A nyní dám slovo řečníkům za politické skupiny. Začneme panem Marineskem za EPP na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně sopečný výbuch eh, z minulého dubna nám ukázala, že letecká doprava v Evropě není připravena na řádnou odpověď. Nedošlo ke koordinaci, pružnosti, nebyly využity letové podmínky. Balíček se z 2 byl schválen v rekordní době v roce 2002, jako tam hovoří komise. A k tomu schválení došlo přes odpor členských států a zveřejnění trvalo déle než vyjednávání. Potom došlo ke krizi a zjistili jsme, že aplikace balíčku SES 2 je neefektivní. Pokud členské státy se vzdají těchto nároků, mohli bychom mít jednotné evropské nebe velmi brzy. A proto potřebujeme síť přímých tras a efektivní řízení letového prostoru nad rámec národních hranic. A proto potřebujeme velmi rychle uplatnit eh, balíček jednotné evropské nebe 2. Schválená opatření mohou být nesmírně pozitivní. První věc je vytvořit funkční bloky letového prostoru, které budou funkční. To znamená do konce roku 2012 ale potřebujeme i manuál podle nařízení a bohužel závěry rady ze 4. května nic neříkají o tomto manuálu. A to může být také důvod spoždění z hlediska členských států. Kromě toho je třeba mít skutečné jednotné evropské nebe nad rámec funkčních bloků letového prostoru. Je třeba také mít řízení letového provozu, uvnitř funkčního bloku, což bude koordinováno se sousedním blokem, aby nedošlo k překryvu, což znamená nahradit národní hranice současnosti hranicemi funkčních bloků let, letového prostoru. A myslím, že není nezbytné prozatím předpokládat eh, nařízení SES 3, kde by všechny tyto bloky byly sloučeny. Tento přístup také umožní, aby aplikace toho systému proběhla v optimálních podmínkách a s co nejnižšími náklady. Poslední členské státy vstoupí do šengenského prostoru a je nepřijatelné, abychom neměli tyto věci vytvořeny. Děkuji, pane Marinesku, pan El Kadraoui za socialista demokraty na minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, přešel si poděkovat za odpověď. Je tu celá řada bodů, ale které ještě zodpovězeny nebyly a bylo by zapotřebí, abychom se dozvěděli více. Kolega Simpson nemohl zde promluvit a sám vidíte, jak žhavá je tedy tato problematika, jaké má důsledky. Jsou to důležité důsledky pro nás všechny, a jako občany a také pro Eh, hospodářství členských států. Chci navázat na to, co už eh, uvedli předřečníci. Za chvíli, za nedlouho začnou eh, dovolené a prázdniny a mohou zde být problémy pro všechny ty, kdo pojedou za sluncem. Je třeba, abychom jednali co možná nejúčinněji a proto se musíme snažit také lépe zvládat krize tohoto typu. Je třeba si ujasnit, eh, jak lépe koordinovat eh, takovéto eh, potíže. Také jsem chtěl vědět, mm, jaký má být úkol či kompetence tohoto koordinátora. V Dubnu jsme se dozvěděli, že by letecké společnosti, letiště Eh, měli mít své slovo, takže zatím ještě nejsou definovány mechanismy eh, pro to, jak například eh, učení dost právům cestujících. Potřebujeme celoevropskou akci k tomu, abychom čelili takovýmto potížím v souvislosti s koordinací takovýchto krizí, protože tu jsou stovky tisíců pasažerů, kteří se nedostali domů Eh, jak tedy lépe zvládat podobnou situaci, pak to je otázka eh, práv cestujících, to je důležitá část této mozaiky. Víme, že bylo vykonáno mnohé eh, vzhledem k tomu, jaké tedy právní normy máme, jak je můžeme využít. Hovořilo se také o leteckých společnostech třetích zemí, které, na které se nevztahují naše právní normy. Je třeba se podívat na to, jaké máme dohody s těmito leteckými společnostmi třetích zemí a jak je integrovat a je třeba uvažovat, jak aplikovat normy na národní úrovni. Zdá se, že italské eh, orgány eh, v tomto týdnu dali eh, pokutu Ryanairu. Je tedy třeba se podívat na to, co dělají ještě jiné země, třeba Francie, ehm, například jak strukturálně pomáhat Single European Sky. A pak možná to je otázka železnic, které se nezdají tedy Eh, být alternativou. Hovoří se o dalších systémech, eh, hovoří se o možnostech různých tarifů. Ehm, je tu tedy hodně práce, pane komisaři. Kaldraui, Tora Echitor. Ano, děkuji, pane El A nyní za Alde bude hovořit paní Mestner tři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, my již eh, po té erupci bezprostředně jsme hovořili, hovořili o těchto problémech z hlediska leteckého provozu. A tady jsme registrovali několik věcí. Jednak eh, jsme si uvědomili, že opravdu Vzdušní prostor je naprosto nezbytný, protože železnice nedokázaly převážet veškeré toto zboží. My jsme v Německu měli právě problémy, protože dodávky nedorazily do destinace, takže potřebujeme vzdušný prostor. Za druhé, Dále jsme registrovali, že opravdu několik dnů jsme nemohli létat a to byla výrazná krize pět dnů vlastně. To byla ta přestávka. Pět dnů se dá ještě zvládnout, ale 20 dnů by znamenalo, že skutečně by se asi zhroutila eh, veškerá, veškeré letecké odvětví. Pokud by to eh, skutečně trvalo déle, měli bychom přijmout nějaké opatření. Mm, o cestujících se již hovořilo. Ty skutečně byly vystaveni této zatěžkávací zkoušce. Byly to mimořádné situace. To znamená, zde je nutné poskytovat informace, je nutné řešit také otázky očkodnění a tak dále, jak jste to tady vysvětloval. Teď bych se chtěla zmínit o dvou věcech. Za prvé, jednotné evropské nebe. To nemáme. Nemáme jednotný evropský vzdušní prostor a to nám právě scházelo. Eh, samozřejmě tím bychom také nezabránili šíření sopečného mraku ale eh, zřejmě bychom eh, lépe zvládli tuto situaci z hlediska návalu cestujících. Máme tady koordinátora, ten už začal se tím zabývat a já doufám, že relativně brzy se nám podaří opravdu dospět k tomu jednotnému evropskému nebi. Ovšem jak dlouho to ještě bude trvat, než budeme mít reálně toto jednotné nebe k dispozici. Někteří již o tom hovořili. Eh, já bych se chtěla zmínit ještě o železnici. Tady bychom potřebovali lepší koordinaci. Ta koordinace už stojí na papíře, ale eh, v reálu eh, by to mělo fungovat lépe, zvláště z hlediska přepravy těch cestujících. A poslední otázka. Máme dobrý management takovýchto krizí. Máme institut v Londýně. Ten je vlastně proto, aby poskytoval informace o zemětřesení. Takže vlastně okrajově způsobili i v této otázce. A tady byl kritizován tento institut z hlediska údajů, které byly používány. A tady si klademe otázku, co můžeme činit z hlediska informací, jak postupy například v Indonésii, v USA jsou lépe připraveni na tyto záležitosti. Možná, že v Evropě jsme s tím nepočítali, ale musíme z toho vyvodit důsledky jsme místem, které má vysoké technologie v tomto ohledu E, Německo již řeklo, že potřebuje speciální zařízení pro měření těchto částic, které jsou v tomto sopečném mraku. Proto bych chtěla vědět, co můžeme udělat, abychom zlepšili naše technologie ve prospěch tedy přepravy zboží a lidí. Děkuji paní Lichtenberger na dvě minuty za zelené. Srdečné díky. Uzavření evropského vzdušného prostoru bylo nezbytné preventivní opatření z hlediska bezpečnosti. Následně a také předtím, než eh, to bylo uzavřeno po druhé, tak eh, se eh, měl tento problém důsledně analyzovat. A tady musím říct, že to se vůbec nepodařilo ani z hlediska koordinace, ani z hlediska měření, vyhodnocení, měření, ani se to nepodařilo z hlediska řešení eh, přepravy cestujících. A také tady byli cestující, kteří museli čekat, eh, kteří se dožadovali informací. Tady byly neskonale nedostatečné informace a to se musí zlepšit. A já si kladu otázku, kdy tady budou existovat konečné plány na řešení takovýchto situací. Pane komisaři, ještě otázka ohledně financování a možného odškodnění leteckých společností. O tom jste příliš eh, důkladně tedy nehovořil. Já se ale domnívám, že je to stěžejní otázka, protože to téma je stále středem diskuzí. Jakým způsobem toto má být vyřešeno? Kdo má získat kompenzaci letecké společnosti, které vlastně dávají ty peníze dále cestujícím. A teď, co je například eh, s obchodními eh, představiteli nebo představiteli podniků, kteří eh, přišli o zisk, mají se také očkodnit? Samozřejmě, že si musíme uvědomit celkový ekonomický dopad celé této záležitosti. A také musíme zohlednit to, že letecké společnosti získávají vlastně trvalé subvence v souvislosti s kerosínem a samozřejmě, že už této subvence používali. Takže, pane komisaři, já očekávám odpovědi na tyto otázky. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Pan Žile. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu komisaři, panu Kalasovi, za to, co vykonal v plných pěti dnech. Můžeme říci, že první tři dny asi nebyly úplně nejlepší, pokud je o praktické kroky, ale potom pan komisař eh, pracoval velmi dobře a rozhodnutí rady týkající se jednotného evropského nebe a funkčních bloků letového prostoru. Všechna tato opatření byla přijata včas a myslím, že souběžně musíme pochopit vysoký tlak ze strany leteckého průmyslu a cestujících z hlediska jejich práv. A rozhodnutí týkající se legislativy otevření či uzavření leteckého prostoru v jednotlivých zemích. Když si představíme, že kdyby došlo k nehodě z důvodu sopečného prachu a komise rozhodla nesprávně, tak si představme, co by nastalo v takovém případě. A potom bychom jednali nikoli o ztrátách, ale hovořili bychom o otázce, kdo odpovídal za tuto situaci a čelili bychom něčemu úplně odlišnému. V zásadě je třeba vyvodit závěry. Krátkodobě jsme přijali určitá rozhodnutí, ale co se týče práv cestujících, navážu na pana El Khadraouiho řada společností nesplnila co plyne z práv cestujících. A teď nehovoříme o letech z třetích zemích, ale o letecké společnosti z Evropské unie, které ponechaly na pospas vlastní cestující a chtěli jenom ušetřit vlastní prostředky. A myslím, že bychom měli více myslet na uplatňování práv cestujících v Evropské unii. A další výzva je dlouhodobá, ta se týká nedostatku vazeb mezi jednotlivými dopravními mody. Děkuji, pane Zile. A nyní na minutu pan Ena. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že je zásadní připomenout, že zásada obezřetnosti musí převládat, když jde o lidské životy. Pokud zásada obezřetnosti má převládat. Nemělo by to vyústit v extremistická řešení, která by vedla že, k tomu, že obezřetnost je hloupost. Proč se bralo pouze stalý meteorologický virtuální model a proč jsme neposlechli odbory pilotů, kteří prosazovali vyslání sond a zkušebních letů a potom by nedošlo k totálnímu chaosu a zablokování letišť. Pokud eh, VIP byly vždy předmětem dobrého zacházení, celá řada evropských občanů bylo opuštěno všemi a také jejich vla, vlastními vládami. A konečně zde opakuji žádost o parlamentní vyšetřovací komise, abychom odhalili podvody, ke kterým došlo v souvislosti s touto krizí. Děkuji. Děkuji vám. Jménem eh, skupiny EFD pan Imbrazas na dvě minuty a půl. Pan předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pane komisaři, nebudu opakovat to, co vyslovili předřečníci ohledně vulkanického prachu, důsledku erupce pro pasažéry, kteří byli uvězněni na letištích. Rozhodnutí pro implementaci eh, jednotného evropského nebe eh, jsou tedy přijímána a eh, postava koordinátora Eh, vznikla. Eh, koordinátor by měl eh, začít pracovat v tomto úřadu v této době. Ale <clears throat> jak budeme postupovat v podobných situacích v budoucnosti? Měli bychom věnovat více pozornosti strategiím zaměřeným na možné alternativní druhy dopravy, jak už eh, zmínili kolegové z Německa, například eh, železnice. Podívejme se například baltských států. Eh, my se nacházíme na severu Evropy a vulkanický prach nás postihl. Ale my teď musíme mít na paměti projekt eh, železnice Baltika. Já chci hovořit především o baltském regionu a jsem přesvědčen, že bychom zde mohli najít eh, řešení, pokud bychom měli železniční spojení s Polskem, měli bychom jako balské státy přístup do eh, západní Evropy. Jinak ale zůstaneme odříznuti od hlavní železniční sítě Evropské unie. Moderní železniční systémy pravděpodobně existují v jiných zemích, ale my pořád ještě nemáme rozvinutou eh, železniční síť v balských státech. Ptám se proto pana komisaře, za to jsou plány zaměřené na takovýto druh dopravy, na alternativní dopravu. A bude tu dost politické vůle pro případy podobných budoucích krizí? Jak se to bude řešit? Děkuji. Pan de Grandes Pascual na tři minuty. Děkuji vám, Eh, paní eh, předsedající, děkuji také panu eh, komisaři za jeho přítomnost. Tato rozprava opravdu se musela odehrát a já si nemyslím, že bychom teď došli k definitivním závěrům. Nebudu opakovat černá čísla, která se týkají těchto událostí a červená čísla, které to způsobuje v eh, hospodářství. Tisíce osob, tisíce cestujících eh, zůstala na letištích nebo eh, na místech, odkud se nemohla vrátit domů. Zodpovědnost dopravců nám teď ukazuje, že ta podobná katastrofa může přinést obrovské eh, eh, důsledky. 7 eh, miliard eur bylo ztraceno v hospodářství kvůli této, této katastrofě a dochází k krizi stíhající mnoho leteckých společností, došlo ke rušení kontraktů, došlo k mnoha Eh, dalším eh, ztrátám ekonomickým. Eh, došlo také ke změnám v uzavírání smluv. A jaká je tedy diagnóza situace? Závěr je jasný. Evropské mm, společnosti nemají účinné mechanizmy, jimiž by čelili těmto krizím, proto je důležité, abychom se na situaci podívali kriticky. Nemůžeme zbavit všechny z odpovědnosti, protože všichni jednali pozdě, špatně a nedostatečně. I členské státy potřebují rozhodnutí nebo tedy konat rozhodnutí na své úrovni. Evropské instituce čtyři dny potřebovali na to, aby zareagovali. Jaká byla odpověď komise? opakuje opatření, která už byla oznámená, byla rozumná, nebo nebyla dostatečně konkrétní a nebyla včas zrealizovaná. To je to nejdůležitější. Stále je tu další riziko uzavření určitých eh, letových eh, pásem eh, a je nepříjemné, že jsme závislí na směru větru. Eh, hospodářská krize nám také neumožňuje, abychom přijeli nějaká další opatření a pokud eh, nebudeme bdělí, tato osobka může způsobit ještě další škody našemu hospodářství, proto žádáme evropské instituce, aby přijali co nejdříve rozhodnutí zaměřené na to, abychom byli všichni co nejvíce velkorysí a flexibilní eh, při našem rozhodování já teď na nikoho nechci házet vinou. Je třeba si ale říci, že diagnóza a analýza této krize nebyla správně provedena. Děkuji vám, paní Ayala Sender, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat komisaři Kalasovi za jeho aktivitu v posledních dnech a chci říci, že nehybnost na evropské úrovni volaná sobkou vedla k uzavření letového prostoru v Irsku a ve Spojeném království a tudíž v tom, co komise a španělské předsednictví uvedlo, viděli jsme, že letiště a letecké společnosti byly postiženy a chceme poděkovat Evropské komisi za podporu a finanční pomoc. Pan Kalas a pan Tajany položili otázku na cestovní ruch a cestovní kanceláře. Je to tedy reakce široká. Kdybychom pod... Víme, že nyní je jednotné evropské nebe absolutně nezbytné. Jmenovali jsme koordinátora a to snad odstraní překážky na radě. A je třeba také zajišťovat eh, financování systému Cezar, který by měl být vlastně v pozadí tohoto jednotného evropského nebe. Na radě 4. května padly určité závěry a jaký to bude mít dopad pro komise. Víme, že letecká doprava je velmi konkurenční a členské státy jsou více či méně velkoryse. Potom je to otázka práv cestujících a uvědomujeme si, že třeba revidovat aplikaci těchto ustanovení týkajících se práv cestujících. Víme, že komise by měla jednat, pokud jde o tzv. low-costové společnosti nízkonákladové letecké společnosti je třeba předpokládat i sankce pro společnosti. Pane komisaři, měli bychom mít pilotní projekt, o kterém se uvažuje v rámci rozpočtu na rok 2010, kde by existovaly podpůrné kanceláře na letištích pro cestující, kde by bylo možné jim poradit v takových eh, situacích. My jsme se přimlouvali za sítě TEN v oblasti železniční dopravy jako alternativu. Hovoříme o spojení Madrid-Barcelona a my víme, že potřebujeme alternativní systém mobility, tak jak to existuje v oblasti telekomunikací nebo elektrické energie. Je třeba, aby to bylo ambicioznější v našem rozpočtu. Děkuji, paní Ayala Sender. Dodržujte řečnickou dobu, kolegové. Paní Harkin na minutu a půl. Děkuji. Můj pohled v této rozpravě je dopad na periferní letiště a na společnosti, které již zaznamenávají ekonomické potíže. Žijí na ostrově, který je za ostrovem, který je mimo pobřeží. A periferní ostrovy a společn- letecké společnosti jsou klíčové pro naše spojení. Máme Sligo, Shannon, Kerry a další letiště existují na západním břehu Irska a vzhledem k tomu, že jsme ostrov, máme vážné problémy, které kvůli prachu se sopky řešíme. Z hlediska periferních letišť je třeba podporovat napojení periferních letišť na velké, na velká letišní centra. A kromě toho řada leteckých společností má finanční potíže a zba, možná zbankrotují kvůli této krizi. A nic si nenamlouvejme. Nezmizí to velmi brzy. Povede to ke ztrátě pracovních míst v letecké dopravě a k menší konkurenci. Je třeba se zabývat velmi vážně tím, jak by Evropská unie mohla sehrát konstruktivní úlohu, jak z hlediska rovného rozdělování finanční pomoci a řízení krizí, a konečně je také důležité si uvědomila, že současná legislativa, která byla vytvořena, aby letecké společnosti libovolně nerušily lety, ale v situaci, kdy letecké společnosti nemohou letat kvůli uzavření leteckého prostoru, má to velký vliv na všechny zúčastněné strany. Kdo odpovídá a kdo nese finanční zátěž? Děkuji paní Harken. Paní Duhon na minutu a půl. Prezident. Děkuji paní předsedkyně. Podle toho, co jste uvedl ohledně řídícího koordinačního systému krize protože tady čelíme problému, který jsme již zažili. Vedle tohoto systému bych chtěla upozornit na interoperabilitu rezervačních systémů železnic. Železnice by měly dokázat lépe nahradit letecký provoz. A víte, že to není jenom sopečný prach, který způsobuje zablokování leteckého prostoru. Vedle toho bych vám chtěla položit ještě otázku ohledně krytí rizik v tomto sektoru a ze strany tohoto sektoru samotného. Pokaždé, když je nějaký problém, Velice rychle tyto společnosti tvrdí, mm, že se neudrží a víte, že tady dochází také k problémům z hlediska uživatelů e, těchto leteckých společností. Myslím si, že musíme uplatňovat obezřetnostní pravidla vůči leteckým společnostem, jako vůči bankám, které by, jim, e, které by je nutily, aby měly pojištění aby se podělili o náklady na toto pojištění a nepožadovali stále, aby eh, členské státy eh, je subvencovaly tak, jak je již subvencují v rámci kerozínu. Je nutné, aby tyto letecké společnosti také odškodnily eh, svoje cestující, ale ne tak, aby to bylo na úkor daňových poplatníků. Děkuji paní Durand, paní Foster. Paní předsedající, pane komisaři, všichni víme, jak velký dopad mělo toto zablokování leteckého provozu eh, Eh, vulkanickým prachem. Tisíce eh, letů byly eh, zastaveny, tisíce, sta tisíce občanů se nedostali na místo, dodávky se nedostaly též na místo určení, byly postiženy mnohé podniky, evropské aerolinky čelí katastrofickým finančním ztrátám. Jsem přesvědčena, že evropské aerolinky ztratily přes 2 miliardy eur. A jedna věc je jasná Letecká přeprava velice je důležitá pro evropskou ekonomiku a proto potřebujeme velice účinný eh, a bezpečný eh, provoz na našem eh, nebi. Evropská komise musí rozhodně reagovat a musí stanovit závazné podmínky pro leteckou přepravu, nejen ohledně poskytování finanční kompenzace, ale také ohledně potřeby implementovat eh, různá opatření. Národní orgány by neměly eh, podporovat eh, podniky jako takové, nicméně jsou to mimořádné podmínky. Viděli jsme, že došlo k zásadnímu zablokování či narušení práce našich průmyslových odvětví. A e, v této situaci, kdy čelíme krizi v členských státech, měli bychom podpořit e, odvětví, které už nemůže prostě mm, čelit dalším ztrátám. V budoucnosti se budeme muset vypořádat s dalšími e, podobnými krizemi. Za prvé, letecká přeprava musí být zašleněna diskuze o možném uzavření letecké, letového prostoru od samého počátku takovýchto diskusí. A já ještě pořád mám výhrady ohledně vytvoření toho síťového manažera, Nejsem úplně proti této myšlence, ale jsem přesvědčena, že je tu celá řada otázek, které třeba zodpovědět. Především, jakou přesně bude mít úlohu, komu bude zodpovědný tento člověk, jak bude zlepšovat stávající situaci svou prací. Je třeba vést závažnou diskuzi o všech těchto otázkách ještě předtím, než bude implementována legislativa protože další opatření by se mohla projevit ještě jako škodlivější než to, co eh, máme. Podívejme se, jak se to řeší v Americe a jinde. Eh, jak čelí otáz tomu problému se sopečným prachem. Eh, podívejme se na to svá ICAO. Američané využívají jiné, eh, jiné způsoby hodnocení posunování či, či pohybu toho sopečného prachu. Co se týče uzavření eh, leteckého provozu, leteckého prostoru nad Evropou je třeba přemýšlet také eh, nad eh, ekonomické dopady takovéhoto rozhodnutí. A nakonec, jako ti dotvoří politiku EU, máme zodpovědnost vytvářet dlouhodobé strategie pro leteckou přepravu v EU. Musím brát v úvahu mezinárodní dimenzi. A je třeba podporovat vytvoření takových opatření, která budou zlepšovat management, která také budou umožňovat odškodnění, aniž by takto byla poškozená hospodářská soutěž. Je třeba se na to zaměřit z pohledu strukturálních reform. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan Paška na dvěm cukrům. Děkuji za slovo, paní předsedající, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Uzavření letového prostoru po dubnovém výbuchu islandské sopky potvrdilo, že letecká doprava je velmi citlivá na různá omezení letových podmínek. Nejen mračno sopečného prachu, ale i silné sněžení větrná smršť, hustá mlha nebo jiné klimatické anomálie způsobují leteckým společnostem velké komplikace při zabezpečování pravidelných letů. Proto odpovědné letecké společnosti uzavírají s pojišťovnami různé pojistné smlouvy, které mají krýt jejich finanční ztráty z důvodu neplánovaných situací. Náklady na pojištění leteckých společností jsou zahrnuty do ceny letenek a cestující v ceně letenky si platí za to, že letecká společnost i v případě mimořádné situace poskytne nezbytný servis a náhradní dopravní řešení. Ještě jednou zdůrazním, pane komisaři, že cestující se v ceně letenky skládají leteckým společnostem na to, aby v mimořádné situaci mohli operativně řešit tento problém. A od pojišťovny potom mají dostat náhradu vzniklé škody. Řadavý občan EU, který přímo nevyužívá služby letecké dopravy, nemá s tímto biznisem nic společného. A proto přenášet na členské státy tyto ztráty letecké dopravy je naprosto nemístné. A proto je správné, že moudře hospodařící vlády nechtějí vyhovět, protože pokud má být společnost odškodňována, tak to mají být pojišťovny, které mají poskytnout smluvní plnění v takovém rozsahu podle pojistné smlouvy. Nakonec to funguje u všech občanů v Evropské unii. Když vám vyhoří dům nebo led zničí střechu, tak dostane pojiš, pojištění od pojišťovny. A žádné letecké společnosti ani vlády se jim neposk, nesloží na nový dům. Proč by se měli skladat na národu ušlého zisku leteckých společností? To by bylo absurdní. Proto jsem přesvědčený vážení, že ve správném podnikatelském prostředí z tohoto titulu nemá odůvodnění žádná podpora pro letecké společnosti od vlád a občanů Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško. A další má slovo paní Skřidlevská na tři minuty. Paní předsedající, děkuji. Po dubnovém výbuchu islandské sopky letecká doprava byla přerušena v Evropě, nikdo za to nemůže, ale mělo to negativní dopad na cestující i na letecké společnosti v Evropě. Desítky letišť zaznamenali situaci, kdy nikdo nevěděl, kdy bude letecká doprava obnovená a jediné informace, které byly k dispozici, byly o dalším uzavírání leteckého prostoru. Není možné se zlobit na přírodu, avšak Měli bychom se zabývat způsobem, jak evropské instituce odpovědné za bezpečnost cestujících zareagovaly. Zdá se mi, že jejich reakce byla nepřiměřená a příliš pozdní. Zaznamenali jsme absolutní chaos pro cestující, kteří nevěděli nic o tom, kdy budou lety obnoveny. A to je věc, která je skvrnou, zejména pokud je o Evropskou komisi. Chtěl bych vědět, co chce komise podniknout, pokud dojde k dalším výbuchům sopek do budoucnosti. Co udělá komise, pokud nastane podobné znehybnění letecké dopravy? Jak komise zlepší informovanost cestujících v takové situaci? Nemyslím si, že to, co komise zatím naplánová, je dostatečné. Pan, Pan minutu. Eh, paní předsedkyně a eh, pane komisaři, uzavření dvou důležitých letiš v Amsterdamu a v Londýně včera z důvodu supečného mraku svědčí o tom, že to, co se odehrálo v Dubnu, nebylo mimořádnou událostí. Absence našeho kolegy, pana Simpsona, eh, je předmětem eh, diskuze, nebo o tom hovoříme Eh, velmi často v této rozpravě. Jsme tedy eh, v situaci, která je ekonomicky velmi obtížná a má to dopady na letecké společnosti a jejich zaměstnance. Každodenní ztráty, které zaznamenává tento eh, obor, je 400 miliard dolarů denně. Takže z tohoto sektoru se stává velice zranitelný sektor. Pravdou je, že nemáme nástroje, které by nám umožnily vyhodnotit rizika na evropské úrovni a využít veškerých údajů, které mají k dispozici členské státy. Riziko opakování této chaotické situace je reálné a my musíme najít prostředky, které by umožnily Evropské unii postupovat koordinovaným způsobem v této situaci. Tak, abychom zabránili těm potížím, které zažili cestující. Děkuji, pane Danelis. Pan Gallagher, minutu a půl. Uh, Pane, paní eh, předsedající, Irští pasažéři měli obrovské potíže v souvislosti se zapešným prachem. Irsko mělo potíže větší než členský stát, mohu ve svůj vlastní případ. Eh, musel jsem jet například do Walesu na trajektu tentokrát a potom vlakem do Štrasburku. To je můj vlastní příklad a to je typický eh, příklad toho, jak museli cestovat eh, Irové v poslední době eh, <clears throat> ministři dopravy stanovili tři letové zóny a přes tři tisíce Eh, letových operací eh, se mohlo udát, nehledě tedy na eh, to, že byla část letového prostoru uzavřena. Já jsem tedy pro uzavření jednotného nebe, tohoto konceptu jednotného nebe, prohlášení přijaté v únoru španělským předsednictvím v Madridu stanoví cestovní mapu pro implementaci této politiky. A já jsem rád, že toto bude úloha eurokontroly. Musí Eurokontrolu musí být ještě přeskoumána a analyzována. Je tu třeba se zaměřit na úlohu koordinační. Eh, Včera došlo k dohodě mezi Irskem a eh, Velkou Británií. Snaží se takto ukončit eh, toto přerušení letecké přepravy. Řečník je přerušen. No, Sopečný prach nezná žádná, eh, žádné hranice. Eh, je to prostě příroda, proto my musíme mít společnou eh, leteckou politiku a EU musí být silná. Pan Balčitis? Balčitis, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Následky sopečného výbuchu jsou pocitovány v dopravě v celé Evropě. Přes 100 tisíc letů bylo zrušeno a následky pocítilo přes 10 milionů cestujících. Dopady byly velmi bolestné pro země východní Evropy, protože země východní Evropy nemají alternativní dopravní prostředky a byly izolovány. A to nás upozorňuje na to, že potřebujeme lepší dopravní sítě, transevropské sítě, musíme vytvářet takový systém, je to velmi důležité pro přepravu zboží i pro přepravu cestujících. A proto potřebujeme efektivní, fungující systém osobní dopravy, který by nebyl závislý pouze na vzdušné dopravě musíme být také pozorní vůči jiným druhům dopravy v Evropě. Musíme vytvořit příslušné systémy spojení, které by byly prospěšné pro cestující i pro fungování naší ekonomiky. Také podporuji myšlenku dalšího propojení. Je třeba vytvářet další spojení a je třeba podporovat i železniční koridory, ale jejich vytváření v Evropě. Kromě toho je třeba věnat další pozornost železnicím, protože ty poskytnou přidanou hodnotu v celé Evropě a železnice také budou prospěšné pro cestující. Děkuji. A nyní Catch the Eye. A žádám kolegy, aby nepřekročili jednu minutu řečnické doby. Prosím, pan Martin. Děkuji, paní předsedající předsedkyně bude hovořit o turistice. Je to klíčové pro Kanárské ostrovy, cestovní ruch, kam každý rok přijíždí 12 milionů turistů, protože je něco potřeba v oblasti cestovního ruchu, tak je to právě jistota. Vzhledem tomu, co se stalo a mohlo by se to opakovat, může to mít hrozné dopady pro Kanárské ostrovy. A to se netýká pouze letišť a cestovních kanceláří nebo leteckých společností. Hotely, veškeré služby byly tvrdě zasaženy. Přes 300 eh, tisíc eh, rezervací v hotelech bylo zrušeno a to je velmi důležité. Je třeba bezprostřední kroky, například eh, otevřít letiště v noci a také odškodnit cestující. Nebo, nebudu hovořit o špatném nebo dobrém řešení krize, je třeba se připravit další. Děkuji. Paní Kaltenbach na minutu. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já bych vám chtěla poděkovat za vaše stanovisko, v otázce bezpečnosti cestujících. V posledních dnech jsme zažili, že spekulace probíhají nejenom ve finančním sektoru, ale také kolem bezpečnosti cestujících. Víte, eh, že eh, se to týkalo některých velkých evropských společností. Nejedná se o cestující ve vzduchu, ale o cestující na zemi. Myslím si, že bych vás chtěla pozbudit, abyste pracoval v tomto ohledu i nadále. Také bych byla ráda, kdybyste pracovali ohledně otázek informovanosti cestujících. Víte, že ne každý a ne každém věku máte přístup k internetu. E, někdy internet tak není k dispozici. A existuje také mnoho skupin, které každodenně mm, nelétají, nejsou aktivní v biznisu, jsou to e, třeba nahodilí e, turisté, zvláště starší turisté, kteří nemají tyto informace, takže vás žádám, abyste pracovali v tomto duchu. Děkuji, pan Ferrera má slovo. Děkuji paní předsedající. Situace vznikla po výbuchu vulkánu na Islandě ukazuje, jak významný dopad mohou mít přírodní jevy. Naštěstí se dějí zřídka. Tyto dopady postihují evropskou ekonomiku což poukazuje na to, že třeba jednat preventivně. Neznamená to, že bychom mohli zabránit vzniku takovýchto situací, to samozřejmě nelze, ale musíme se snažit přijmout veškerá opatření, která umožní omezení dopadu takovýchto událostí. Je třeba lépe koordinovat zvládání krize, ale eh, neměli bychom za této situace přijímat eh, iniciativy zaměřené na jiné cíle. Například iniciativa Jednotné nebe eh, se zabývá také privatizací eh, řízení eh, vzdušného prostoru. A co nám tedy ukázala tato krize je potřeba, aby vzdušný prostor byl řízen veřejně, tedy spravován na úrovni celé EU. Slovo má paní Wertmann. Eh, vážení kolegové, vážený pane komisaři, my hovoříme o poruchách eh, leteckého provazu a také o ekonomických dopadech. Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že bezpečnost občanů v Evropě je nejdůležitější věc. Pane komisaři, mnoho kroků bylo již učiněno a je nyní vhodné, aby se toto realizovalo, například, aby se vybudovala celoevropská síť vysokorychlostních vlaků a to by také přispělo k snižování CO2. Děkuji. Děkuji a pan Rubik má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Já si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že máme 50 aktivních sopek. Není to pouze evropský problém, ale je to problém mezinárodního leteckého provozu a tady musíme tedy konstatovat a zjistit, kde přesně jsou rizika a kde je také pásmo odpovědnosti. Proto bych chtěl požádat pana komisaře, aby společně s Eurocontrol eh, a eventuálně pověřil příslušné útvary tím, že by se vyhodnotilo správně riziko. Samozřejmě v konečném efektu je to kapitán, který má vždy odpovědnost eh, za letadlo, ale eh, je nutné tedy eh, také, aby spotřebitelé, tedy cestující se rozhodli, konec efektu nemusí letět, ale přesto by bylo vhodné toto projednat. Děkuji, paní předsedkyně. autor Sean si řekl, že celý svět je na tom tak, že když se podíváme dolů, tak vidíme, že ropa ničí životní prostředí. Když se podíváme do vzduchu, tak vidíme že sopka ničí životní prostředí a vzduch. A když se podíváme do ekonomiky, tak vidíme, jak eh, ekonomika je také ničena. A já jsem viděl mnohem více než sopečný prach. Nemohl jsem se dostat na plenárku při mnohem zasedání do Bruselu a není se mě potíže, abych se dostal se, ale na, poučil jsem se, je možné si koupit lístek na Eurostar, protože potřebujete kreditní kartu a to všechno je prostě nemožné, když jste pouze v tranzitu. A komise by měla využít svůj vliv a snažit se, aby se ten systém přepravy zlepšil. Děkuji. Velmi stručně, paní Ayala máte 30 vteřin. Děkuji, paní předsedající. Nejsem jediná v tomto případě. Chtěla bych jenom říci, že abychom mohli změřit objem prachu, tak musíme využít všechny technologie, které máme k dispozici. Byl jsem v Toulouse, v Alstom a tam jsme viděli systém, který nám umožní díky družici měřit sopečný mlach. A nevím, zda to bylo systematicky využíváno, protože navíc je to ze společnosti EADS, Evropské společnosti, Z to bylo využito. Děkuji vám, paní Ajalo. Vyčerpali jsme seznam řečníků a nyní má slovo pan komisař, aby to završil. Vážení poslanci, vážné poslankyně, děkuji vám za velmi podrobné komentáře o problému sopečného prachu. Měl jsem jenom tři minuty na začátku, tak nyní mohu některé věci desetinásobně rozvést. Ale budu stručný, nebojte se. Nebudu hovořit příliš dlouho. Chci jenom říci, že to skutečně byla velmi vzrušující a mimořádná doba. A je jasné, že sopky opět budou vybuchovat. A to bude součástí existence nejde jenom o sopky, bouře, sníh a všechny podobné jevy, které nastávají a které všechny narušují letecký provoz. To musí být jasné i pro podnikání. Nikdo sám není odpovědný za toto riziko. Žádná vláda, žádná Evropská unie ani. A zatím Evropská unie nemá žádnou pravomoc, pokud jde o regulaci leteckého provozu. To jsou mezivládní organizace, které řeší tyto záležitosti pro zatím a národní úřady ale samozřejmě musím říci, abychom mohli vyloučit nebo vše předbídat, co se nastane v, co nastane v oblasti letectví, tak to je nemožné. Riziko musí být sdílené a klient, který se rozhodne využít služeb letecké společnosti, a musí být připraven na spoždění, protože letiště v Bruselu neumožní přistání, protože nasněžilo. A nastávají podobné jevy. Tedy pokud je o kritiku, že někdo zareagoval pozdě. Já jsem byl v Eurokontrolu a riziko sopečného popelu je riziko skutečné. A nemáme očekávání, že nalezneme konečně vědecké řešení, jak je velká částice, která je nebezpečná, protože nikdo nechce vydat toto stanovisko, protože můžeme vyhodnotit mrak, ale nikdo nechce prohlásit, že prostě částice takového konkrétního rozměru už není nebezpečná pro letecký motor a rozhodnutí o uzavření letového prostoru bylo pr- přísně v souladu s platnými pravidly a veškeré relevantní instituce, které za to odpovídaly, jednali odpovědně. A pokud nám někdo řekne, kdo odpovídá za uzavření letového prostoru, tak kdo by odpovídal za to, kdyby letový prostor nebyl uzavřen a kdyby se něco stalo? A když Eurocontrol vyhodnocoval řešení různých přístupů k sopečnému mraku, nebyla to jednoduchá debata a nebylo to jednoduché řešení, protože bylo třeba převzít obrovskou odpovědnost za bezpečnost letectví za bezpečnost letadel, v první řadě za bezpečnost lidských životů. A proto to bylo za těchto okolností provedeno poměrně rychle, protože sopka je něco skutečně mimořádného. A pokud je o budoucnost, klíčovo, klíčová otázka byla změna. Jak je to v Indonésii, jak je to ve Spojených státech jak je to jinde. Tam mají odpovědnost, odpovědnost hlavně piloti. A piloti dnes odmítají tuto novou odpovědnost v Evropě. A evropský letecký provoz je intenzivní a je třeba kombinovat větší pružnost, ale také jasná data o možných hrozbách, o možných ohroženích. A není možné, nevím, jak je to v Indonésii, ale ve Spojených státech je to jednoduché. Pilot se rozhodne, jak obletět sopečný brák. A funguje to dobře, ale v Evropě musíme evidentně v první řadě vytvořit společnou metodiku pro vyhodnocení rizika. Co se týče cestujících, musím říci, že konzistentně a důrazně jsme vždy za komisi prohlašovali, že legislativa o právech cestujících musí být dodržována a to je jasné sdělení. Prosazování této legislativy v rukou členských států ale eh, mám informace, že většina leteckých společností a členských států to vzali vážně. Jsou samozřejmě jiné přístupy, ale ty budou jako negativní příklady také zvýrazněny. Ale většinou to brali vážně a dojde eh, k revizi směrnice o právech cestujících a vyhodnotíme, jak eh, postupovat v případech, kdy došlo k zneužívání a k eh, přílišnému výkladu práv cestujících. Ale obvyk, obecně za to se to osvědčilo a ta logika základně následující. Cestující mají dostat informace, mají dostat příslušnou péči a buď tedy refundaci, nebo, nebo mají být přesměrováni. A to není kompenzace. To není odškodnění. Je třeba zefektivnit řízení toho provozu a já nechci kritizovat spolupráci mezi členskými státy. Rada pro dopravu byla velmi kooperativní a rozhodnutí, která by za jiných okolností trvala velmi dlouho, byla přijata velmi rychle. A nemohu říci, že ta spolupráce byla špatná mezi členskými státy při přípravě a řešení těchto mimořádných rad pro dopravu. Pokud je o finance a finanční dopady. Pravidla jsou velmi jednoduchá a úplně jasná, a to je v dokumentu vypracovaném třemi komisaři Ren, Almunia a mnou. Státní, jde o státní podporu a státní podpora může být poskytována, pokud členské státy mají za to, že došlo k dostatečným důvodům, aby byla státní podpora vyplacena letecké společnosti, která se dostane do potíží, protože práva cestujících a tyto náklady jsou neseny leteckou společností. A pokud má letecká společnost potíže, tak eh, je to špatná situace a státní podpora může být poskytnuta, ale než bude poskytnuta státní podpora, tak je třeba velmi pečlivě vyhodnotit situaci, aby nedošlo k narušení k distorzi trhu a aby nebyla poskytnuta neoprávněná výhoda. A je třeba, aby přístup byl skutečně spravedlivý a na tom komisi také záleží. A složky zabývající se hospodářskou soutěží budou velmi pečlivě vyhodnocovat tuto situaci. A zatím nevím o tom, že by někdo zažádal o státní podporu v této věci. A od počátku mají letecké společnosti určité konkrétní plán. Někdo hovořil o pojištění na pojištění jsem se také ptal, pojištění je nemožné, protože není možné popsat tento produkt. Ten produkt byl tak drahý, že to není dostupné. Ale mají prostě krizové plány pro řešení mimořádných situací, kdy dochází k narušení letových plánů a jako ekonom vidím, že je tu velký prostor pro různé výpočty ztrát a podobná cvičení. A jaké jsou tedy skutečné dopady sopečného prachu, kde by bylo možné toto vykládat jako nárok. Pokud jde o alternativní dopravu, to budeme prosazovat, budeme mít brzy zasedání a ze strany komise budeme prosazovat rozsah eh, sítí dalších dopravních eh, modů. A otázka je, jak může postupovat železnice a co železnice potřebuje v takové krizové situaci. A dostali jsme řadu zajímavých informací. Dodatečné vlaky, další vlaky, které by mohly být použity a dostupnost, tedy pokud je o jízdní řády. A největší prioritou do budoucnosti bude mít právě lepší informace o možnostech, které existují. Ale samozřejmě, pokud nastane krize v letectví, v letecké dopravě, dostat cestující domů a na místo určení, to bude v rukou leteckých společností a právě v té fázi plánování je velmi důležité zvážit také další dopravní cesty. Ale to je věc, která může být velmi zajímavá. A samozřejmě je možné se poučit a my jsme se poučili a budeme urychlovat plány a opatření co se týče efektivnějšího řízení letového provozu v Evropě, ale chci zdůraznit, že sopky se nepodřizují žádným pravidlům a nemůžeme vyloučit možné mimořádné události, protože vždy bude existovat určité riziko, které třeba vzít v úvahu. A riziko musí být součástí plánování našich aktivit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. Rozprava je uzavřena. Příští zasedání.